pozice. Jsou k tomu nějaké připomínky? Ne, takže zápis je tímto schválen. Přejdeme ke sdělením. Podle článku 211 jednacího řádu Výbor pro ústavní záležitosti navrhuje následující výklad článku 187 o složení výborů a o náhradnicích. V případě uvolnění místa řádného člena výboru může stálý náhradník ze stejné politické skupiny dočasně hlasovat místo něj až do chvíle, než tento řádný člen bude nahrazen v souladu s článkem 186 odstavec 5. A pokud k takovému e, dočasnému nahrazení nedojde až do jmenování nového řádného člena, Toto zmocnění se opírá o rozhodnutí parlamentu o početním složení výboru a má zajistit, že hlasování se může účastnit počet členů politické skupiny tak, jak platil před uvolněním místa. Tento výklad se považuje za schválený leda, že by některá politická skupina nebo 40 poslanců se proti tomuto výkladu postavili a to před zahájením dalšího zasedání. Text výkladu je k dispozici na stránkách Sens en direct zasedání v přímém přenosu. Druhé sdělení. Příslušné úřady Litvy mi sdělili, že paní Justina Vitkauskajté byla zvolena jako náhradnice za pana Viktora Uspaskyše a to s účinností k 21. listopadu 2012.